státu podle článku 135 jednacího řádu našeho parlamentu. Začneme okamžitě. První případ je Ibrahim Halava, jemuž potenciálně hrozí trest smrti. Spravodaj a minutu má pan Korao, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo Ibrahim Halava. Je člověk, jemuž hrozí trest smrti za několik eh, zločinů, ale jde stále jenom o jeden zákon. A to je zákon týkající se práva na shromažďování, práva na demonstrace. Je to velmi citlivá záležitost, jak se dovedete představit. My bychom eh, rádi vedli dialog s zemí, o kterou jde, i vzhledem k tomu, jak je geograficky položena, ale stejně musíme trvat na tom, aby tento předpis nebyl zneužíván pro účely eh, trestu smrti. Řada našich členských států má velmi dobré vztahy s Egyptem a my chceme vyvinout maximální úsilí v tom směru, aby byl Ibrahim Haláva propuštěn a aby ho nečekal trest smrti. Dále na minutu má slovo pan Demens Parker, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ibrahim Halava na eh, samotce strávil své 30. narozeniny, v tuto chvíli eh, drží hladovku. V roce 2011 proběhly volby, lidé dostali eh, slovo a muslimské bratrstvo spolupracovalo s desentem. Neexistuje nic více autokratického a protidemokratického. Tato omezení jsou v podstatě stejná jako za doby Mubaraka. A jde o zastrašování, pokud se zde hovoří o trestu smrti, nejde o žádnou demokracii a egyptské úřady musí propustit nejenom Ibrahima hlavu, ale ještě další stovky zadržených osob, které musí být předmětem spravedlivého procesu. Děkuji paní Sargentini na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo Ibra. Ibrahim Halava byl zatčen, když mu bylo teprve 17 let. V podstatě dítě. Existují mezinárodní pravidla týkající se eh, zacházení s dětmi. Samozřejmě teď už je to pár let, ale nedaří se mu dobře. Že těm stovkám dalších, kteří byli zadrženi rovněž v tom společném procesu dokonce nebyli schopni ani sledovat vlastní proces, nebyli schopni být přítomni a navíc tam byli eh, navíc tam ani nebyli přítomni v soudní síni, Takhle vypadají pravidla Egyptu. A tohle je země, s kterou my chceme upevnit vazby a strategickou spolupráci. Je to velmi důležitý region. Jde nám o stabilitu v tomto regionu, to samozřejmě ano, ale Potíž spočívá v tom, že je to zároveň země, která destabilizuje celý region. A Jde teď o režim podobný Mubarakovi. Mubarak takhle působil desetiletí a teď hrozí, že se to bude v budoucnu opakovat ještě v horší verzi. A my doufáme, že Ibrahim Halavan bude propuštěn, nicméně musíme dále sledovat, co se děje v rámci egyptské populace jsou tam i začeni evropští novináři, kteří byli eh, odsouzeni a i pro ně budeme žádat spravedlnost. Děkuji. Děkuji vám a pan, paní Háken na minutu. Děkuji, pane předsedo Ibrahim Halava a já máme hodně věcí společného. Jsme Irové a jsme eh, Evropané. V tomto kontextu musím říct, že je velmi důležité. Navíc eh, Ibrahim Halava byl nezletilý, proto bych chtěl chtěla, abychom žádali o nepodmíněné propuštění Ibrahim Halava. Okamžitě a nepodmíněně. A říkám to proto, že on už je ve vězení 849 eh, dní a už desetkrát bylo odročeno jeho řízení. Říkám okamžitě a nepodmíněně proto, že je to eh, člověk, který je Amnesty International označen za eh, vězně svědomí. Je tam 490 dalších, kteří jsou součástí tohoto společného procesu, který není procesem spravedlivým. A používám tato slova také proto, že irská vláda po, požádala o propuštění podle eh, dekretu 140 také žádám o diplomatické a konzulární styky, a eh, o snahu celou, celé řady svých kolegů, kteří už se v tuto chvíli snaží, jako například Lim Boylan což jsou kolegové, kteří eh, usilují o to, aby jméno Ibrahima Halávy byl, nebylo zapomenuto. Děkuji. Pan Kelly, prosím. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem frakcím za spolupráci v této věci. Dosáhli jsme v této otázce jednotnosti a jednomyslnosti. Zároveň chci poděkovat svým spolupracovníkům paní Hákin a Lembaiden, kteří uh, už byli jmenováni a díky nim jsme byli schopni předložit toto usnesení. Uvědomujeme si strategickou roli Egypta v dané oblasti, uvědomujeme si nutnost spolupráce s Egyptem na celé řadě věcí. Ale Věznění Ibrahima Hlavy je naprosto nepřijatelné. Byl to 17-letý mladík, který byl zatčen v průběhu protestu v Káheře v roce 2013. Od té doby je v nepřijatelných podmínkách ve vězení, což je proti jakýmkoliv umluvám o lidských právech, včetně umluvy o právě dítěte. A já doufám, že toto usnesení spojitosti s úsilím irského ministra zahraničí pana Flanagana povede k tomu, že se to, ta, tento problém vyřeší a Ibrahim Hlava se dostane co nejdříve zpět do Irska. Děkuji. Děkuji vám, Alan Boylan, prosím. Já jsem chtěla přivítat Samáju sestru Ibrahima, která neúnavně bojuje za práva svého bratra. Já jsem měla poslední dva roky eh, možnost s ní spolupracovat. Zde se eh, celá správně poukazuje na to, že to byl mladiství, který nemohl ani eh, požívat práv na spravedlivý proces, nemohl vypovídat, nemohl být přítomen v soudní síni. A já musím říct, že jsou to nejenom jirští kolegové, ale celé politické spektrum, které podporuje můj eh, postoj. A já bych ráda přečetla poslední dopis, který se ní. Dnes je mi 20 let a jsem sám a rád bych poslal pozdrav všem těm, kteří věří ve svobodu, lidskost. Každý večer na to myslím a neznám vás osobně, ale každý den se modlím za to, aby um, svíčky osvítily cestu ke svobodě. Děkuji. Děkuji a teď na minutu pan Pancéry. Eh, pane předsedající Ibrahim Halawa čelí velice vážnému obvinění. A to tedy za něco, co se údajně odehrálo v roce 2013. Bez ohledu na to, že mu tehdy bylo pouze 17 let a byl nezletilý, v době zatčení egyptský soud tento fakt vůbec ne zohlednil, čímž porušil Mezinárodní umluvu o právech dítěte a legitimní práva, která z ní vyplývají. Pan Halava se musel podrobit mučení a nepřijatelnému zacházení. V květnu 2015 Egypt odsoudil k trestu smrti jiné lidi, kteří byli podobného věku eh, jako pan Halava. Trest smrti je špatný, ale je zejména bestiální, pakliže je uvalen na někoho, komu v údajné době zločinu bylo pouze 17 let. Je to facka veškerým mezinárodním závazkům, kterým i Egypt se zavázal dostávat. Je potřeba apelovat na jeho propuštění a to bezodkladně. Děkuji vám. Tolik tedy autoři usnesení a nyní za EPP pan Hayes. Děkuji vám, pane předsedo. Já se přidávám k ostatním kolegům a vítám toto společné usnesení všech stran. Gratuluji zejména těm, kteří neustále provádějí kampaň posledních několik let za propuštění pana Halava. Eh, oceňuji zejména práci kolegyně Boylen. Ibrahim Halavi, Halava není pouze irský občan, jak říkala kolegyně Harkin, je občan Evropské unie. Evropská unie je postavena na svobodách, právech a základních lidských právech, která jsou součástí evropské legislativy. Očekáváme, že Evropská unie v tato práva věří a že je aplikuje a podobně očekáváme, že třetí státy, se kterými máme mít nějaké vztahy, budou tyto, tato práva také respektovat. Já žádám egyptské orgány, aby vzali na vědomí, že tento parlament zde dnes mluví jediným hlasem a žádám je zejména, aby využili zákon 140, který, pokud vím, vyžaduje prezidentský dekret, který by umožnil Ibrahimovi Halava vrátit se domů do Irska. Konec konců to je postup, který byl použit i v jiných případech. Je potřeba mluvit jedním hlasem a myslím si, že parlament dnes k tomuto odvedl skvělou službu. Děkuji. Děkuji. Dále za SAD pan Weidenholzer má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ibrahim Halava je tragický případ, protože ukazuje, co se může stát jednotlivci, pokud práva, státnost a lidská práva nejsou respektována. Egyptské orgány v tomto případě v podstatě dělají pravý opak, než co bychom od nich očekávali. Ale pan Halava není jedno, jediný případ. Ukazuje na systematické porušování principu právního státu a lidských práv v Egyptě. Bolí to právě tolik proto, že je to zrovna v Egyptě, který je důležitým partnerem pro OSN v boji proti terorismu. Pokud eh, a všichni bychom chtěli, aby Egypt byl stabilní, ale kolegové, skutečná stabilita funguje pouze tehdy, kdy se respektuje demokracie a právní stát. Jinak je to tak trošku jako papiňák, který dříve či později vybuchne. Děkuji vám. Za frakci ALDE paní Schake. Děkuji vám. Pane komisaři, kolegové, v Egyptě Demokracie, právní stát, právo na spravedlivý proces a lidská práva jsou pošlapávány. Asi si ho režim má příliš mnoho obětí. Egyptiané, kteří chtějí svobodu a demokracii, říkají, že jsou stíháni daleko hůře než za prezidenta Mubaraka. A Evropská unie předtím nesmí zavírat oči, protože spolupráce bez řešení otázky lidských práv navazuje pouze falešný pocit stability a je neudržitelná. Jsem přesvědčena, že eh, muslimské bratrstvo chce podporovat demokracii, pluralismus a svobodu? Ne. Dělám si starosti o dogmatizaci a sektari, sektarianizaci muslimské politiky. Nicméně ti eh, členové muslimského bratrstva, kteří eh, v roce 2013 stejně jako pan Hlava demonstrovali, musí být považováni za nevinné, dokud jim nebude dokázána vina. Je potřeba respektovat jejich práva. Takovýto hromadný proces nemůže být procesem spravedlivým. v neděli eh, nebyl na projednávání přítomen ani jeden eh, z obviněných a proces byl opět odložen, přičemž víme, jak strašlivé jsou podmínky v egyptských věznicích. Panu Halavovi bylo teprve 17, když byl začen a proto vyzýváme, aby byl sledován postup podle zákona 140 o prezidentských dekretech. Eh, děkuji. Teď má jednu minutu paní James za FDD. Děkuji, dobrý den. Britové mají jedno takové rčení, kdy se mluví o slonu v místnosti. Eh, je to v podstatě něco, co se říká o něčem, co je naprosto zjevné, ale nikdo si toho jakoby nevšíma. Co se týká eh, respektování lidských práv, zde takový jeden slon v místnosti je a ten se jmenuje Turecko. Já o tom tady mluvím, protože na každém zasedání ve Štrasburku diskutujeme o otázkách porušujících lidská práva. Dnes diskutujeme tak o případu pana Halava. Ale Turecko je země, která od nás dostane 3 miliardy euro na pozastavení toku migrantů a od Turecka přitom vůbec nic nechceme v oblasti lidských práv a dodržování všeobecných demokratických standardů. Jaký to vysílá signál? Já bych skutečně strašně ráda, kdyby eh, z našich dnešních projevů vzešlo něco pozitivního, ale obávám se, že to bude jen víc horkého vzduchu a dvojího metru dokud nevyřešíme i zmatky vytvořené včera, co se týká přistoupení Turecka k EU. Dokud nevyřešíme to, nebudeme řešit ani všechny ostatní otázky a dvojí metry, jaké eh, tato sněmovna přisuzuje případům, jako je případ pana Halava a ostatním případům napříč různými státy. Děkuji. Teď pan Epitidios za nezařazené poslance. Děkuji, pane předsedo. Ibrahim Halava je mladý irský egyptian, který je od roku 2013 eh, od roku 2013 společně s dalšími téměř pětisty lidmi uvězněn, údajně kvůli celé řadě trestných činů, včetně ničení veřejného majetku a vražd, eh, ke kterým mělo dojít v průběhu protestu v roce 2013. Jsou porušována jeho lidská práva, protože už dva roky je vězněn bez soudu. Údajně se měl stát obětí krutého zacházení a mučení. Byl zatčen, když mu bylo pouze 17 let. Ze strany egyptských orgánů slyšíme, že jeho lidská práva porušena nebyla. Egyptské orgány dále poukazují na to, že na konci trestního procesu je možné, aby prezident republiky svým dekretem prohlásil, že pan Halava nebude muset eh, si odsedět trest ve vězení. Já si myslím, že tato situace je něco, co musíme sledovat velmi zblízka. Podobně jako tuto situaci sleduje, sledují zaměstnanci irského konzulátu v Káhyře. Egypt je země, která má úzké hospodářské vztahy s Evropskou unii a byla by obrovská škoda, kdyby tyto vztahy byly poškozeny případy, jako je případ pana Halava. Takových případů je celá řada. Jsou to všechno lidé, kteří bohužel nejsou tak sprofanovaní, eh, abych tak řekl, jako pan Hlava. Proto je potřeba bojovat jednak za jeho práva, ale i za práva všech ostatních, kteří sdílejí podobný osud. Samozřejmě podobnou persekuci vidíme i jinde, třeba v mé vlastní zemi. Děkuji, teď má slovo pan Venta. Děkuji vám. Ibrahim Halava byl star 17 let, když byl zatčen společně s dalšími téměř pětisty osobami eh, po protestech v Káhiře. A potenciálně mu hrozí trest smrti. Za poslední roky vnímáme nárůst počtu udělení trestu smrti. Za letošek to bylo 12 osob konkrétně. Pan Halava využil své právo na mírumilovné schromažďování a byl za to zatčen a jeho proces byl několikrát odložen. Po nedávném verdiktu zahájil hladovku. On a jemu podobní si zaslouží spravedlivý proces, který bude probíhat v souladu s mezinárodními standardy. Objevují se dokonce i obvinění, že byl ve vězení mučen. Rád bych apeloval na egyptské orgány, aby sprostili pana Halavu obvinění. Pan Halava je evropský občan. Je potřeba, aby Egypt konečně začal uznávat ustanovení úmluvy o zákazu mučení a zákazu trestu smrti. Děkuji, paní Gerger. Máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo případy porušování lidských práv jsou v mezinárodní komunitě velkým problémem. Egyptské úřady ignorují základní občanské svobody, například právo na schromažďování, protest anebo svobodu projevu. 17-letý Ibrahim Hlava už je ve vězení více než dva roky je jedním z téměř pětistů vězňů svědomí a hrozí mu trest smrti. Oficiálně ten eh, soudní proces nemůže být zahájen z logistických důvodů, protože ani jedna soudní místnost nemá takovou kapacitu, aby se do ní tolik obviněných vešlo najednou. Armáda a policie zaútočili na tu mešitu, kam se někteří protestující v roce 2013 uchýlili, mnoho lidí tam zahynulo, jiní byli zatčeni. Odsuzujeme-li nedostatek svobod, například svobodu schromažďování, musíme vyzvat egyptské úřady k tomu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustili všechny lidi, kteří jsou obviněni eh, z porušování práva. A to na základě příslušných lidskoprávních umluv. Na základě nich má každý právo na spravedlivý proces nestraným soudem. A Egyptu tyto principy stále chybí. Děkuji, tím jsme uzavřeli seznam řečníků.

Děkuji. Na jednu minutu pan Marias. Děkuji mnohokrát. Já... Hovoříme tady dnes o irském občanovi Ibrahimu Halávim, eh, kterému hrozí trest smrti v Egyptě, protože se účastnil demonstrace v Káhyře. Egyptské úřady stále ještě Eh, ne mm, zorganizovali proces, ten se stále odsouvá, ale až k němu dojde, může být odsouzen k trestu smrti. Už je dva roky ve vězení. Vyžadujeme egyptské orgány, aby okamžitě propustili Ibrahima Halavího podporujeme boj našich kolegů z Irska. Také bych rád upozornil na to, pane předsedo, že Evropská unie musí naléhat na odstranění a zrušení trestu smrti v zemích, kde ještě platí. Tyto země musí dodržovat mezinárodní právo. Děkuji mnohokrát a teď dostává slovo na minutu pan Jakovčič. Děkuji vám, pane předsedo. Ibrahim Halava je irským občanem. Je občanem země, která je členským státem Evropské unie, tudíž je naší povinností nejenom vést diskuzi v Evropském parlamentu, nýbrž musíme žádat od eh, paní Morgerini, vysoké představitelky SVČ, aby zorganizovala eh, jednání eh, stranou. Musíme zabezpečit osvobození pana Halavyho a zrušení trestu smrti. Egypt je naším partnerem a přítelem, chceme s ním kooperovat, ale zároveň musí Egypt dostat svým povinnostem v Evropské unii, zejména jednali se o jeho chování k našim občanům, občanům Irska Očekáváme od pana eh, prezidenta Asizio, že využívá, využije svého dekretu a propustí. To by byl nejlepší způsob, jak ukázat, že Egypt se spolupracovat s Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem se vyslechla tuto debatu ale získala jsem motivaci vystoupit. Chtěla jsem poděkovat tomuto parlamentu za eh, tu průřezovou podporu pro irského občana, občana Evropské unie. Já doufám, že jeho rodina se vyslechla dnešní vystoupení a zároveň doufám, že si egyptské úřady uvědomí, jaké obavy máme, budou naslouchat našim slovům. My s nimi musíme spolupracovat na vyřešení této záležitosti a vyřešení této záležitosti může být jedině to, že pan Halava bude propuštěn a poslán domů. A já si vůbec nedovedu představit, jak to musí vypadat. Eh, včera na Sacharově ceně jsme se vyslechli podobný případ. Já děkuji tomuto parlamentu a doufám, že naše slova si eh, získají odpovídající odezvu. Děkuji. Děkuji vám a prosím, paní Childress. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že tato dnešní debata trošku upokojí eh, rodinu Ibrahima. Někteří členové této rodiny jsou dnes eh, v sále, ale chci chci všem připomenout, že nejde jenom o situaci lidskoprávní, ale i o situaci týkající se práv dítěte. Jemu bylo 17 let, když byl zadržen a uvězněn. Kolika vězňům se tohle stane? Musíme si představit, co to znamená pokud mladiství se dostane do takové situace. Představte se, že by to bylo vaše dítě. Je to irský občan a já doufám, že egyptské úřady se vyslechnou naše obavy. Doufám, že je rozptýlí a vyřeší. Jde o případ nejen dospělého, ale i o případ práv dítěte. Děkuji. Děkuji vám. A paní Klun má na minutu slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost vystoupit v této debatě. Já bych na začátek ráda poděkovala všem, kteří podpořili tento návrh usnesení a zvláště chci poděkovat paní Boyle za její úsilí v dané věci. Vítám i příslušníky rodiny Ibrahima, kteří jsou zde dnes v sále a vyslechnou si naše příspěvky. Nejdůležitější podle mého názoru v rámci této debaty je to, že jde o dítě, které bylo zadrženo, bylo mu 17 let, kdy byl zadržen a uvězněn a to si myslím, že by mělo být prvořadým zájmem. V tuto chvíli mu je 20 let, už je nějakou dobu ve vězení a já bych ráda, aby se egyptské úřady uvědomili, že jde o irského občana, evropského občana a doufám, že na základě toho umožní Ibrahimovi vrátit se zpátky do Irska k rodině. Já chápu, že Egypt má svůj vlastní systém, ale v tuto chvíli je tam mladý člověk, který ještě ani eh, nebyl eh, vyslechnut, nezačalo řízení, je to velice složitá situace po tolik let je, byl to ale mladiství, bylo mu 17 let a to si myslím, že je velmi důležitá úvaha. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Zase jste zaznamenal jednomyslnost nejenom irských poslanců, ale všech poslanců. My máme veliké obavy. Jsme velice znepokojeni tím, že zde existuje možnost, aby náš občan čelil riziku trestu smrti. Zde existuje riziko nejenom dlouhodobého trestu vězení, ale zároveň riziko trestu smrti. A my jsme případ pečlivě sledovali od okamžiku zadržení v roce 2013 Federica Mogherini sama pravidelně hovoří s egyptskými úřady a vyslovuje své obavy. Je to konzulární záležitost, my jsme se snažili pomoci eh, irským eh, kolegům a dalším, kteří pracují na propuštění Ibrahima Halávy. Snažíme se spolupracovat s Irskem a to tak, abychom všichni působili koordinovaným způsobem. Rovněž tento případ řešíme v širším měřítku, snažíme se o jeho řešení v rámci řešení otázky lidských práv v Egyptě. Minulý měsíc eh, jsme zahájili dialog. A je to zvláště relevantní k tomu, eh, abychom usilovali o dodržování standardu spravedlivého procesu, což vytváří požadavek, aby Egypt eh, začal dodržovat tyto postupy a ne vydával rozsudky o takovýchto trestech. Musíme vyslovit náš nesouhlas za všech okolností. My jsme se rozhodli, že budeme s Egyptem v této věci spolupracovat a budeme se snažit o další vylepšování v oblasti soudnictví a to nejenom pokud jde o nezletilé a mladistvé, ale i pokud jde o dospělé obviněné budeme usilovat o to, aby existoval samostatný systém pro soudnictví mladistvých. Eh, Ibrahimovi bylo 17 let v okamžiku zadržení. Budeme systematicky řešit otázku společných řízení, kde se řeší společná trestnost spíše než trestnost jednotlivců. Takovéto procesy totiž vedou k dalšímu vazebnímu zadržení, což eh, porušuje úmluvu o občanských a politických právech. My jsme velmi spokojeni s tím, jak dobře spolupracují kolegové v rámci eh, tohoto parlamentu. Chceme zlepšit situaci lidskoprávní v Egyptě a doufáme, že se nám dostane vaší nepřetržité podpory. Děkuji vám. Grazie. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Eh, získal jsem sedm návrhů na usnesení a nyní uzavírám.